Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf mit der, mit den letzten, mit der letzten Sitzungswoche der Haushaltskontrolle. Dobrý den, já vás tady velmi vítám a začínáme tedy hned s přijetím pořadu jednání. Vidím, že nikdo se nepřihlásil o slovo, takže tímto způsobem můžeme tedy pořad jednání považovat za schválený. Chci vám ještě tedy říct, že můžete tedy hovořit svými jazyky a samozřejmě je to také webstreamované eh, eh, jednání. Pan Píper se vzdal svého postu jako místo předseda našeho výboru, to znamená, že EPP musí za sebe najít náhradu a tím v podstatě končím všechna svá eh, sdělení a samozřejmě vám radím, abyste se podívali také na naše zprávy. Máme tady ještě zvláštní zprávu Evropského účetního dvora týkající se uprchlické krizi, takže já tady vítám pana Vesbarga, máme tady pana, paní Kinikyho a pana de Jonga jako spoluspravodaje a v tuto chvíli vám, pane Kinky, dávám, teda, pa, pane Pípre, dávám slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Je mi ctí, že vám dnes mohu představit tuto zvláštní zprávu o reakci Evropské unie na uprchlickou krizi ve světle opravdu velmi narůstajícího množství přicházejících migrantů v roce 2015 a 2016 jsem chtěl zdůraznit jeden velmi důležitý klíčový aspekt migrační krize, kterým jsou ty takzvané hotspoty. My jsme vyhodnotili implementaci hotspotů v Itálii a v Řecku a vlastně jsme pokrývali období od května 2015 až do léta 2016 a vlastně jsme se zaměřili na dvě základní věci. Ty nejdůležitější hotspoty v podstatě byly byly tedy zřízeny na správných místech a využívaly monitorovacích eh, systémů. Co se týče přístupu hotspotů, tak to byl jeden z nástrojů, jak konstruktivně a systematicky zvládat migrační krizi eh, s nutností odběru otisku prstů u všech eh, uprchlíků. Hotspoty tvoří opravdu klíčový aspekt celého toho řetězce řízení migrační krize je to v podstatě systém, v rámci něhož evropské agentury musí spolupracovat tak, aby se mohly vypořádat se společnými výzvami. Pokud bychom toho nedosáhli, tak celý evropský migrační systém by mohl vůbec úplně skolabovat průběhu naší práce jsme několikrát zdůraznili, že hotspoty tvoří jeden specifický systém, který tvoří jednu část velkého politického systému, který jde samozřejmě nad rámec samotných hotspotů. To znamená, že tímto způsobem je nutné také k hotspotům eh, přistupovat. Je velmi důležité zdůraznit, že my jsme si vlastně neobjednali žádné follow-up postupy, které se týkaly navracení eh, uprchlíků. Co se týče hlavních závěrů, tak můžeme říci, že hotspoty opravdu pomohly při řízení migrační krize. I když to trvalo všechno daleko déle, tak v tuto chvíli víme, že hotspoty opravdu tvoří strategickou část reakce na krizi, která opravdu se mohla přetavit v humanitární katastrofu. Nicméně musíme ale také říci, že je třeba tady ještě pokročit a proto tady máme pět specifických doporučení, které, která by měla pomoci celý migrační systém zlepšit. Za prvé, je třeba se podívat na nedostatečnou kapacitu hotspotů. To znamená, je třeba aktualizovat a zmodernizovat infrastrukturu a v případě Itálie musíme také navýšit počet hotspotů na dva, tak i jak jsme s tím počítali také na začátku. Je také velmi důležité, aby všichni aktéři udělali ještě více v oblasti eh, nedoprovázených nezletilých migrantů. Musíme udělat všechno pro to, aby právě pro tyto uprchlíky byla zřízena adekvátní místa, adekvátní bydlení. Kromě toho také doporučujeme, aby Evropská komise i nadále trvala na dodržování všech základních eh, kritérií ochrany dětí a nezletilých. Kromě toho vyžadujeme, aby Evropská komise i nadále využívala kapacity relevantních, adekvátních a, a příslušných národních odborníků. Kromě toho také doporučujeme, aby Evropská komise ještě jednou zhodnotila svůj přístup, který musí vést k optimalizaci řízení migrační krize. Děkujeme, děkujeme mnohokrát za tento velmi důležitou zprávu. A kdo začne ze spolu zpravodají? Takže paní Katerina Kiniči, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji pane předsedo. Paní předsedkyně, děkuji, děkuji. Děkuji zástupcům Evropského účetního dvora za představení tu, této zprávy. Ano, vy jste zmínili opravdu ty nejdůležitější aspekty celého tohoto systému hotspot. A já také děkuji panu De Jongovi za skvělou spolupráci eh, na této zprávě. Děkuji tedy za to, že se nám podařilo opravdu tak eh, konstruktivně spolupracovat. Evropský účetní dvůr tedy přišel s touto zprávou a tato zpráva opravdu vyzdvihuje ty nejcitlivější a nejdůležitější aspekty celého systému řízení migrační krize. Protože samozřejmě víme, jaká eh, reakce Evropské eh, unie byla, byla v některých případech a oblastech nedostatečná. To znamená, že samozřejmě si uvědomujeme, kolik snah musela vyvinout jak Itálie, tak Řecko. Finanční eh, podpora, a pomoc a spolupráce s Europolem a jinými agenturami, to je podpora, která byla poskytnuta, nicméně nebyla to podpora, která by byla dostatečná. Kromě toho, eh, uprchlíci a migranti z jiných států světa k nám stále ještě přicházejí. To znamená, že Řecko a Itálie muselo opravdu investovat velké peníze a ne pouze v podobě finančních prostředků, ale také v podobě personálu eh, do řešení této migrační krize. To znamená, že tady opravdu velmi mnoho personálu a finančních prostředků muselo být vynaložené ze strany těchto dvou států na řešení této krize, zatímco spousta jiných států se na řízení řešení této krize vůbec nepodílela. Když se podíváme na statistické údaje Mezinárodní organizace pro migraci, tak eh, musíme říci, že v tuto chvíli hovoříme o 1,1 eh, milionu lidí, kteří přišli eh, přes oblast středozemí. Většina z těchto lidí přišla vlastně do Řecka. Když se podíváme a uvědomíme si, jak vysoká tato čísla jsou, tak jistě budeme moci také říci, že tento systém hotspotů prostě funguje. Samozřejmě, samozřejmě, že tady určité nedostatky tyto hotspoty vykazují, to je pravda, hovoří o tom také tato zpráva. Ale ve světle tohoto a ve světle toho, eh, té skutečnosti, že vlastně ty migrační proudy ještě stále neustaly a víme, kolik lidí eh, přichází na, eh, k pobřeží Sicílie a jiných částí Itálie, tak tady v podstatě ten fond pro migraci a uprchlíky musí podléhat finančním pravidlům, která jednoduše musí řešit. Musí to být pravidla, která jsou aplikovaná aplikovaná i na všechny jiné fondy agentury. Musí být to ale fond, který bude fungovat flexibilně a bude opravdu aktuálně reagovat na vzniknuvší situace. A musíme pomáhat právě těm státům, které jsou v té přední linii, aby byli schopni se s tím vypořádat, protože tady potřebujeme samozřejmě eh, zajistit dostatečné ubytovací eh, kapacity a tak dále. A to nemůže jít z národních rozpočtů. Samozřejmě tuto chvíli čelíme opravdu velkým Eh, problémům, eh, hlavně v souvislosti s hotspoty. V Itálii 80% eh, všech, mm, všech všech migrantů bylo řádně registrováno a to i díky jaksi navýšeným snahám, ke kterým dochází právě v hotspotech. To znamená, že já velmi ještě jednou děkuji za toto zmínění ehm, ze strany Evropského účetního dvora. Tady opravdu potřebujeme lepší ochranu pro nezletilé bez provodu. Potřebujeme tady specifický personál, který se jim bude věnovat. A je tady ještě další aspekt, kterému se musíme věnovat. Obchodování eh, s lidmi, hlavně právě s nezletilými, protože to je právě ta nejzranitelnější eh, část eh, migračních proudů. To znamená, že tady potřebujeme se ještě zamyslet nad tím eh, způsobem, jak tomu přistoupit. Tady musíme vyvinout ještě další snahy. Máme tady právní nástroje, ještě další eh, nástroje. Europol eh, se také snaží podporovat národní úřady pro to, aby se právě vyrovnali s tímto organizovaným zločinem. Bohužel, bohužel, ale to, čemu v tuto chvíli čelíme, jsou opravdu velké nedostatky, eh, kterým v tuto chvíli ty agentury čelí. Eh, i v souvislosti tedy s tím narůstajícím počtem nebo s tím neustále neutuchajícím e, migračním proudem. To znamená, ano, hotspoty, hotspoty fungují, to je rozhodně jeden ze závěrů. Itálie se eh, snaží v tuto chvíli zřídit další dva doplňkové hotspoty, nicméně ale je třeba si uvědomit, že ta cesta je ještě dlouhá, musíme vyvinout ještě další snahy. Děkuji tedy panu eh, Dengovi za jím vyvinuté, za jím vyvinutou snahu samozřejmě i zástupcům Evropského účetního dvora za představení této zprávy. Děkuji. Pan De Jong, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji také panu Vesperkovi. Eh, děkuji tedy Evropskému účetnímu dvoru. Děkuji také paní Katriny Kiniči za skvělou spolupráci. Ona už o té naší spolupráci hovořila. Já si Myslím, že jsme oba dva s touto zprávou měli určité složitosti. Eh, vím, Evropský účetní dvůr to také říkal, je to v podstatě pouze úryvek nebo jeden náhled na celý tento proces, protože ty hotspoty jsou tady právě pro registraci, pro vlastně výběr žádostí podepsaných ale e, samozřejmě nelze ten hotspot vnímat jaksi izolovaně, protože tady e, je třeba také přistoupit k přeskumu žádostí o azyl, je třeba také zajistit navrácení v případě jaksi neschválené žádosti o azyl. Což znamená, že ve chvíli, kdy ten celý řetězec nefunguje, tak je pro hotspoty v podstatě velmi těžké nějakým způsobem eh, řádně fungovat, protože tady, a to už také bylo zmíněno, ty proudy neutuchají. Eh, hm, slyšeli jsme čísla pro Itálii a víme, že v Řecku je tomu také, tak v tuto chvíli v létě dokonce ta čísla narůstají. Tudíž, pokud celý ten řetězec nefunguje, tak na konci ten hotspot není tím závěrečným eh, řešením. A to je přesně ten problém, eh, kterému čelíme. A to je to, na co chceme také upozornit v této zprávě. Je třeba se na to dívat holisticky, opravdu na celý ten systém. A když se podíváme na ty relokace tak, a na to navracení, tak víme, že v podstatě eh, celý ten systém jak se nefunguje řádně, to znamená ta distribuce, redistribuce uprchlíků nefunguje řádným způsobem a víme, že vlastně efektivní politika navracení je také extrémně eh, složitá a v tuto chvíli si všichni musíme přiznat, že nefunguje, protože ne všichni jsou jaksi připraveni tyto navrátilce opět přijmout. To znamená, že tady eh, v tuto chvíli prostě potřebujeme ještě efektivnější systém. A e, v souvislosti ještě s tím, co řekla moje kolegyně Kenichi, e, když bych se podíval ještě na další e, detailnější aspekt, tak tady si myslím, že také vzniká určitá potřeba hodnocení, toho takzvaného follow-up, prostě zhodnotit, zmonitorovat celý ten systém Evropský účetní dvůr na to také poukazovala, ale v rámci tohoto jaksi následného hodnocení je velmi důležité, aby se vlastně vnímal celý ten systém jako celek celek. To znamená celý ten řetězec, ne pouze hotspoty jako takové, ale eh, hotspoty, žádosti o azyl, relokace, redistribuce na eh, vrácení a tak dále. Takže já v každém případě souhlasím se vším, co říkala paní Kiniči, i v souvislosti s těmi dětmi a nezletilými, což je něco, co eh, Evropský účetní dvůr řádně vyzdvihnul. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy tam lítají vaši experti a zase se vracejí, no tak ono to prostě nepomáhá. Vy prostě potřebujete, aby ti odborníci, národní odborníci byli na místě a byli tam prostě eh, po delší dobu kontinuálně. Takže to je v každém případě to, co jsem chtěl říci, ale samozřejmě pokud byste měli jakékoliv další otázky, tak rád na ně odpovím. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já rozhodně chci říci, že jsem z té zvláštní zprávy byla trošičku zklamaná, protože to není žádný audit, to je v podstatě jaksi popis celého toho azylového postupu. To znamená, nám šlo o to podívat se na to samozřejmě, jak celý ten azylový systém e, funguje, ale ve chvíli, kdybyste přesně chtěli vědět, jak, si, jak jsou ty peníze vynakládávány, kdo je dostává, co se s nimi děje, no tak to se z této zprávy nedozvíte. To znamená, že takové to následné hodnocení, ten takzvaný follow-up je opravdu zcela nezbytný. Takže eh, nevím, nevím, zdali tyto údaje vůbec jaksi jsou k dispozici nebo nemohly být k dispozici, ale je třeba se podívat právě na toto. To znamená, že já nevím, proč tady v podstatě vlastně máme popis popis, když vlastně tady vlastně vychá, vystává také ta otázka toho trvání. Trvání také té, nebo ta, vlastně to trvání doby pobytu těch národních odborníků. Tady opět ta otázka je, zdali ti odborníci, kteří přicházejí z národních států, z členských států, jsou opravdovými odborníky v této oblasti, zdali se vůbec potýkají se migračními problémy, jak ty jiné státy. Paní Schmidt, ano, děkuji, děkuji, já k tomu přistupuji velmi velmi podobně jako paní eh, předsedkyně. Já když jsem tu zprávu učetla poprvé, tak jsem vlastně pořád čekala na to, že ještě, přijde ještě něco ty prv, těch prvních 20 stránek vlastně bylo, eh, to byl opravdu popis, hryzí popis. Skutečností je, že já si také myslím, že takový to follow-up, takovou to následnou hodnotící eh, právo opravdu potřebujeme. Potřebujeme také doprovodnou kontrolu, protože samozřejmě víme, že celé to usledovat je stále těžší a těžší. Tady v této zprávě se mimo jiné hovoří, tady kromě toho, co již bylo řečeno, eh, co se týče Itálie a Řecka, tak to jednoduše musíme uznat, toho si musíme vážit a ctít. Eh, co v této souvislosti tedy, jak si poskytujeme, to je něco, co rozhodně můžeme ještě zlepšit, musíme to také financovat, musíme uvolnit na to finanční prostředky. To znamená, že samozřejmě tady je třeba vypracovat řádný systém spolufinancování, to znamená, že ty peníze, které eh, jaksi bez, eh, jsou dávány k dispozici bez spolufinancování, jsou eh, jaksi absorbovány okamžitě, ty, které čekají na spolufinancování, tak většinou prostě zůstávají stát. To znamená, že tady potřebujeme opravdu lepší spolupráci mezi členskými státy a, a EU, protože některé státy se jednoduše nechtějí vměšovat, ten, ten, takováto spolupráce prostě nefunguje. A hlavně, co se týče výměny údajů a dohledu. No tak tady prostě jednoduše musíme se podívat na to, co funguje, co nefunguje, co je třeba zlepšit. E, prostě jednoduše je třeba se na to podívat, ale zároveň ale nesmíme zapomínat na to, že jde o lidi, o lidské bytosti. To znamená, je třeba s tím něco udělat. Myslím si, že tady došlo k neadekvátní e, e, reakci. Já si myslím, že i co se týče například personálu, který byl zmíněn. Samozřejmě, prostě ten personál, to, že vlastně po šesti týdnech zase odchází, no tak to v podstatě nejde. E, potom samozřejmě tady existují ty, mm, ty v podstatě strašně složité konkurzy náborové, to v podstatě nejde, to, to prostě opravdu nejde. Eh, to znamená, že tady, tady ta eh, administrativní zátěž prostě musí být snížena, protože jestli se nám ji nepodaří snížit, no tak to tady můžeme všichni zabalit. Protože všichni se na nás dívají, všichni pozorují to, jakým způsobem se s touto krizí vyrovnáváme. A i z toho důvodu se já si myslím, v protikladu s tím, co bylo právě řečeno, že ta zpráva v podstatě pro mě není dobrá, je to prostě opisná zpráva. Já vlastně nevím, jak jsou, jak, jaký je ten cíl či účel této zprávy, eh, co tím chtějí, jak si dosáhnout. A já teď jak si, eh, nechci být teď eh, zlá, ale samozřejmě problém nedoprovázených nezletilých nevyřešíte tím, že je někde ubytujete. Když to přece není možné. Když to přece není možné, že vy je vlastně oddělíte od těch jejich zodpovědných, jaksi dospělých osob. Tady v podstatě potřebujeme opravdové kompetence. Je to zcela zásadní téma problémem a jak je to možné, že my to nejsme schopni vyřešit. To znamená, že my chceme přesně opravdu vědět, jakým způsobem se tady postupuje. V podstatě nemůžeme dovolit, aby u těchto zvláštních zpráv, stejně jako u mnohých dalších, v podstatě tady budou vyřčena nějaká doporučení a potom budeme několik desetiletí zase čekat na to, že se s tím něco bude dělat a že se budou implementovat. To znamená, že tady v každém případě ještě musíme činit, musíme jednat i na základě samozřejmě tedy vždy principu subsidiarity, ale v každém případě je zcela zásadní a nezbytné, aby kromě hotspotů vznikly také další, eh, další cesty a aby se prostě členské státy konečně jaksi usebrali a ty kapacity dali k dispozici. Protože tady jednoduše jednat musíme a ve chvíli, kdy nebudeme jednat, ve chvíli, kdy Evropská unie nebude dostatečně dávat k dispozici kapacity svých agentur a dalších institucí, no tak to může můžeme zabalit. Paní Dlabajová, prosím, máte slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já uh, musím říct, že mi tady také chybí čísla, vidím to podobně jako vy. Měla bych některé specifické otázky, pokud jde o náklady. Zdá se mi zvláštní, že nejsme schopni uh, zde dát dohromady nějaká konkrétní čísla. Minulý rok před slyšením s komisařem Avramopoulosem jsme poslali písemné otázky a zeptali jsme se na konkrétní náklady a, a rozdělení podle jednotlivých zemích. A odpověď komise byla velice zajímavá. Cituji, že bylo těžké, ne-li nemožné, a, a poskytnout eh, náklady eh, rozdělené na eh, jednotlivé migranty a jednotlivé země, protože tato čísla nejsou dostupná. Mě by zajímalo, co bylo učiněno proto, aby se zlepšila situace. Mně připadá, že to není normální, že nejsme schopni říci, jaké jsou konkrétní náklady. A také by mě zajímalo, jak to můžeme měřit na úrovni hotspotu, jestli se to od minulého roku nějak zlepšilo či nikoli. A druhá otázka. Náklady na politiku navracení. Já bych to skutečně ocenila, pokud bychom o tom věděli. Eh, politika navracení eh, je něco, co členské státy zajímá. Eh, možná by chtěli přispět na tuto politiku, ale známe, jaké jsou náklady politiky navracení. Víme, kolik budeme platit za politiku navracení. To je důležitá součást migrační politiky. A poslední otázka, to je určitě něco, na co se soustředí Katarina Kiniči, e, výhodně o dětech a, a o nedoprovázených e, nezletilých. Mě by zajímalo, zda jsou náklady různé e, mezi zde jsou různé náklady na nedoprovázeného nezletilého a na dospělého člověka, migranta. Jsou tam různé náklady? Eh, možná je tomu tak, že eh, ty děti mají lepší podmínky, takže jsou tam větší náklady nebo několik? Také mám otázku týkající se věku. Já jsem osobně byla svědkem toho, že v Itálii ten věk, ten hraniční věk není vždycky 18 let a myslím, že to eh, skutečně eh, mění náklady, protože pokud do eh, nezletilých zahrnete všechny, kterým je třeba do 22, potom to samozřejmě znamená úplně jiné náklady, než pokud to jsou jenom lidé do 18 let. Děkuji, nikdo další se nehlásí o slovo a tak bych rád předal slovo Evropské komisi paní In Eichen eh, z generálního ředitelství Home. A prosím, odpovězte na položené otázky. Eh, many thanks for, for the... A mnohokrát děkuji za otázku, otázky a za zprávu Evropského účetního dvora. Eh, chápeme to tak, že tato zpráva podporuje postoj komise, pokud jde o poskytnutí členským státům e, Itálii a Řecku další podporu, tak aby se zlepšila situace v hotspotech a také e, proto, aby se zlepšil přístup hotspotu, pokud to bude potřeba. E, pokud jde o doporučení dvora, komise přijala veškerá doporučení a domníváme se, že a víme, že komise a agentura chtějí nadále podporovat tyto členské státy. Pokud je o doporučení jedna, komise už vypracovává cestovní mapu proto, abychom naplnili toto doporučení v Itálii i v Řecku. na řeckých ostrovech je situace taková, že můžeme říct, že společný akční plán podepsaný mezi komisí a řeckými úřady už zahrnuje ustanovení a proto, aby na ostrovech eh, se zrychlil eh, proces přijímání uprchlíků a eh, proces žádostí o azyl. Pokud jde o Itálie, Komise eh, podporuje italské úřady, aby rozšířily kapacitu hotspotů. A komise je připravená dále podporovat italské úřadu v tomto ohledu. Pokud jde o nedoprovázené nezletilé, pro komisi představují samozřejmě velkou eh, obavu, stejně tak jako pro agentury. Komise podporuje národní úřady v tom, aby pomáhali eh, nedoprovázeným nezletilým eh, ve chvíli, kdy zůstávají v hotspotech. Máme zde opatření týkající se ochrany dětí a máme zde školení pro zaměstnance hotspotu. Také pokud jde o odborníky v agentuře nebo v agenturách komise, tyto agentury se snaží předvídat potřeby agentury v programovém dokumentu, tak aby bylo možné dále posílit odborníky na místě a to včas, právě v dobu, kdy je to potřeba. Dále agentury rovněž uvažují o operativních odbornících, kteří by byli na místě a podporovali by úsilí členských států. Pokud jde o doporučení číslo čtyři postup, standardní postup v řeckých eh, hotspotech, to je něco, co znepokojilo účetní dvůr. A ta situace ale už eh, se posunula dále. A text eh, týkající se pravidel standardních postupů už byl téměř schválen. Pokud jde o doporučení číslo čtyři to se týká Evropské regionální task force. Je nutné, aby zde byl jasný mandát, pokud jde o strukturu této task force v Itálii i v Řecku. Komise může říci, že v Řecku byl mandát již vyjasněn a už funguje. V Itálii italská vláda, agentury a komise se intenzivně snaží o vyjasnění implementace tohoto doporučení a to co nejdříve. Komise nadále bude vyzývat členské státy, aby jmenovali kontaktní osobu na národní úrovni v každé té task force. Pokud jde o doporučení číslo 5, Účestní dvůr navrhuje hodnotit a identifikovat eh, možné právní a operativní mezery, které je třeba napravit. A také navrhuje vyjasnit eh, právní rámec přístupu hotspotu Komise už eh, zahájila první kroky k hodnocení hotspotů eh, v Itálii i v Řecku. Já doufám, že to ukazuje, že bereme doporučení účetního dvora vážně. Od té doby, co byla zpráva publikována, snažíme se už implementovat veškerá doporučení tak abychom co nejdříve eh, účetnímu dvoru i výboru eh, mohli ukázat, že kroky byly dokončeny. Pokud to nebude do konce tohoto roku, eh, to by byl asi hodně ambiciozní cíl. A potom komise plánuje dokončit veškerá doporučení účetního dvora během roku 2018. Pokud jde o tu otázku na follow-up a implementaci prostředků, minulý rok komisař Avramopoulos hovořil o tom, že hovořil zde ve výboru o tom, že eh, tehdy jsme komise ještě neměla eh, dostupné údaje o nákladech, eh, protože je zde sdílené řízení fondu. Bylo spoždění, pokud jde o implementaci právního základu Došlo ke spoždění také v rámci ISIF a kvůli tomu, že auditoři potřebovali další informace. Ve chvíli, kdy zde byl ve výboru komisař Avramopoulos, tehdy komise měla pouze částečné informace pro hodnocení. V březnu 2017 jsme dostali účty za rok 2016 a rozhodnutí o schválení účtu za rok 2016 proběhne eh, tedy na základě informací, které předložily členské státy a na základě eh, informací, které nám poskytly národní kontrolní úřady. Pokud jde o vaše otázky týkající se eh, reálných nákladů na migranty, nemám zde konkrétní odpověď. Pokud až komise bude, ehm, pokud komise bude schopná eh, zanalizovat eh, účty, nebo až komise bude eh, analyzovat účty členských států, potom budeme schopni tuto informaci získat. Pokud jde o náklady politiky navracení, bohužel vám musím dát stejnou odpověď. Nejdříve se musíme podívat na to, co nám poslali členské státy, eh, v tuto chvíli vám na tuto otázku odpovědět nemohu. Pokud jde o rozdíl v nákladech na dospělé migranty a nezletilé migranty, je jasné, že eh, zde je rozdíl, protože eh, nezletilí mají nárok na více služeb Členské státy a agentury se snaží postarat se o nezletilé. A rozpočet, který je na to k dispozici, je e, vyšší, protože e, nezletilí mají nárok na více služeb. Nemyslím si, že eh, v tuto chvíli ale jsou dostupná eh, konkrétní čísla, pokud jde o rozdíl mezi náklady na dospělé migranty a na nezletilé migranty. Doufám, že jsem odpověděla na všechny vaše otázky. Also der, ja, zu dem, zu dem Bericht, der hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ehm, je to zpráva, která nenaplnila naše očekávání a vaše odpovědi také e, nenaplnily naše očekávání. Hovořili jsme s panem komisařem Avramopoulosem, ještě s ním hovořit budeme v rámci udělení absolutoria a určitě se k tomu vrátíme. Já bych se vrátila ještě k bodu číslo dva, e, k těm nedo, provázeným nezletilým. E, jsou nyní v každém hotspotu odborníci na děti Ehm, já jsem to úplně nepochopila, jestli tomu tak je nebo nikoli. Mohu se vás na to zeptat? Eh, the, the appointment... Eh, v Itálii jmenování úředníků odpovědných za ochranu dětí pro nedoprovázené neznětilé eh, je téměř dokončeno. Je to něco, co souvisí s tím úsilím eh, v důsledku předložené zprávy Evropského účetního dvora a tím se komise snaží naplnit doporučení dvora. A pokud je o Řecko, Eh, úředník odpovědný za ochranu dětí již byl jmenován. Genau, wenn Sie jetzt sagen, Dankeschön. A eh, děkuji. A eh, vy jste řekla, že už téměř byli jmenováni v Itálii ti úředníci. Co to tedy znamená téměř byli jmenováni? Znamená to, že očekáváme, že italské úřady budou jmenovat e, úředníka odpovědného za ochranu e, dětí během nadcházejícího měsíce. A doufám, že e, příští měsíc je skutečně příští měsíc a na jako španělské maňana. A paní Kiniči ehm, nám doufám po prázdninách eh, dá informace, zda skutečně už ty úředníci byli jmenováni, nebo zda příští měsíc znamená skutečně španělské Maňana. Eh, já myslím, že je to naprosto zásadní věc, takže budeme rádi za eh, feedback, za informaci. Já to ještě později vysvětlím. A pan Vesberg má ještě slovo. Děkuji, paní předsedkyně. pokusím se odpovědět na ty otázky, které se zde objevily. Začnu rozsahem auditu. My jsme sami sebe kritizovali během posledních šest let, co zde jsem v rámci Evropského účetního dvora, že naše zprávy často přicházejí pozdě. A to znamená, když předložíme zprávu o auditu, v podstatě politická relevance toho tématu už eh, neexistuje. A eh, to je skutečně můj dojem, který mám často tady při vystupování eh, ve výboru a chápu vaši kritiku v tomto ohledu. My se to snažíme napravit tím, že děláme rychlejší audity a užší audity ehm, omezenější audity, tak aby právě byly rychlejší. Snažíme se také soustředit na ty nejrelevantnější body v daném čase. Když jsme v roce 2015 se rozhodli provést tento audit, ehm, zdálo se, že eh, vzniká humanitární katastrofa, pokud jde o to, jak eh, evropské země řešily otázku eh, uprchlíků a proto jsme se soustředili na otázku hotspotu. To bylo tedy v roce 2015. Eh, tehdy to byla ta nejrelevantnější otázka. Další součást toho rozhodnutí byla, že eh, se musíte na nakládání s uprchlíky podívat jako na určitý řetězec kroků. A tento řetězec začíná efektivním řízením migrantů. Začíná to jejich registrací, odebráním otisků prstů, zjištěním jejich identity. A bez toho nemůže dojít k žádnému dalšímu kroku, protože žádná země neschválí relokaci ve chvíli, kdy nedojde k identifikaci uprchlíků. Tak to je důvod, proč jsme se na to soustředili. Naše odpovědi jsou jasné. Hotspoty pomohly vyřešit situaci, která se mohla vymknout z rukou. A zároveň hotspoty představují eh, ten, eh, tu první část řetězce, registraci. Náš velký problém byl, že vzhledem k tomu, že to byl rychlý audit, ehm, nebyly dostupné veškeré finanční údaje jak na to poukázala komise. Ty údaje v podstatě jsou k dispozici od března tohoto roku. Tehdy už jsme ukončili svůj audit. Neměli jsme možnost skutečně provést finanční audit. A bude to možné udělat e, v následném auditu a bude se to odrážet také v dalších auditech o Eh, jiných částech toho řetězce. Když jsme provedli tento audit, neexistovaly žádné finanční informace o Řecku. A Itálie v podstatě tehdy ještě ani nepožádala o prostředky, takže jsme je nemohli auditovat. Myslím, že to je relevantní informace, když hovoříme o této zprávě proč jsme se rozhodli pro úzký audit, omezený audit. A právě kvůli relevantnosti a protože jsme chtěli dodat eh, doporučení, která by mohla být eh, rychle implementována eh, v probíhajícím procesu hotspotu. Jak ukázal poslední vývoj, stále ještě funguje systém hotspotů. Když jsme eh, dělali ten audit, ještě neexistovali eh, žádní úředníci odpovědní za ochranu dětí. Teď nás eh, komise informovala o tom, že ten problém byl vyřešen, ale to je věc, kterou jsme rozhodně chtěli, chtěli doporučit a myslím, že naše zpráva také pomohla tomu, že komise v tomto ohledu jednala a zlepšila situaci. Srdečně děkujeme. Chápu, že vždy samozřejmě máte problém s tím, že jsou ze zprávy, které jsou aktuální a zprávy, které jsou v podstatě e, čistě historické. E, samozřejmě to je to prostředí, ve kterém pracujeme. Já se budu těšit na tu e, nadcházející zprávu. Kdy myslíte, že můžeme počítat s tím dalším nadcházejícím auditem? Kdy přesně? Uh, well, No, jak už bylo řečeno, Vždy máme následné zprávy po těchto zvláštních zprávách, a to během tří let. V tomto případě mohu říci, že jako člen účetního dvora si myslím, že je potřeba, abychom ještě kontrolovali více nejenom prováděli další následnou kontrolu, protože v tomto procesu jsou změny, které je potřeba zkontrolovat. A jednou z těchto částí je relokace. Kdy, se, kdy ten audit projde, to nevím. Můj mandát skončí 1. března a asi za to nebudu zodpovědný. Nicméně, když budeme vytvářet pracovní plán na příští rok, tak to určitě bude hlavní prioritou pro soud. Děkuji, děkuji. Paní Kiniči, chcete začít jako spolu s pravodajka, prosím? Sí, grazie, prezidente. Děkuji. Děkuji mnohokrát za vaše příspěvky do této diskuse. Je zcela jasné z této diskuse, že jste všichni reagovali na konkrétní body z tohoto auditu a jsem také velice ráda, že zástupce účetního dvora hovořil o možnosti nového auditu, který se bude zabývat finančními aspekty. Je potřeba se trochu hloubkově podívat na náklady. A to také potvrdila i zástupkyně Evropské komise. Platí to zvláště pro Itálii. Tam bude potřeba vyvinout úsilí k naplnění doporučení. Vím, že jsou velké problémy s mladistvími bez dovodu. Je potřeba zajistit přítomnost pracovníků, kteří budou pomáhat eh, těmto zranitelným mladým osobám. Já vím, že otázka nezletilých vám leží velmi na srdci. Já také na, se touto problematikou zabývám. Určitě musíme brát v úvahu rozdíly v nákladech a komise to musí vzít v úvahu. Určitě se tím bude zabývat také audit účetního dvora. Jak bylo řečeno, mladiství potřebují více podpory, ochrany a služeb. Potřebují větší psychologickou podporu a také větší zdravotní péči. Mladiství potřebují obecně větší péči než dospělí. Teď, co se týče věku, tak ta hranice je 18. Ale jenom, aby bylo jasno. My poskytujeme takovou ochranu v naší zemi do 18 let. Pochopitelně nějaká ochrana musí pokračovat i po těch 18 letech. Zazněly tady zmínky o, trestném, o trestním právu. V některých oblastech je možné se takto postarat o mladistvé až do věku 25 let. Pokud jsme se starali o mladistvého po celé roky, tak ho nemůžeme jenom tak pustit na ulici najednou. pokud bychom jenom tak pustili na ulici, když jim bude 18, tak se dostanou do velmi riskantní situace. To, že někdo nebyl zletilosti, by v podstatě nemělo mít dopad na to, eh, že bude podporován i nadále. Jinými slovy, třeba předáváme tuto osobu v 18 nějaké hostitelské rodině a už vlastně nežijí v tom domově dětí nebo v té instituci. Takže jenom jsem se chtěla vyjádřit trošku k těm 18 letům. Jakmile dosáhne daná osoba 18 let, tak to neznamená, že okamžitě přijde o veškerou podporu a pomoc. Ale je potřeba se zabývat náklady. To je pravda. protože všichni v Itálii i jinde do toho vkládáme velkou spoustu peněz. A nakonec chci říci, že tato zpráva je opravdu uh, jenom jaksi statickým obrázkem situace. O tom také hovořil pan De Jong. Jsou tam i další kroky, například relokace a přesídlování. Takže ještě jednou děkuji za veškeré vaše úsilí a děkuji za tuto diskusi. Jan bitte. Pan kolega de Jong. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Když jsme připravovali pracovní dokument, snažili jsme se vzít v úvahu ty hranice, v rámci kterých pracoval účetní dvůr a které zde zmínil jeho zástupce. Zároveň v doporučeních uvidíte, že jsme si uvědomovali, že bude potřeba následných kroků, že to nemůže tady skončit. Finanční kontrola, jak říkám pan Vesberg, musí mít vysokou prioritu. Náklady jsou důležité, chyběly tady. V tom se to liší od eh, dalších zvláštních zpráv. Když jsem si vyslechl reakci Evropské komise, tak mám pocit, že váš výbor má před sebou opravdu veliký úkol. I v souvislosti s udělením absolutoria Evropské komise. Pokud jste říkali, že máte naplánováno zasedání s panem komisařem Avramopoulosem, to je velmi dobře, ale říkám si, jestli by tam také se do toho neměl zapojit místo předseda komise Timmermans. když jde do tuhého, tak velmi intenzivně vystupuje ve výboru Libe a tady si myslím, že v tomto výboru situace významná je, protože nám chybí finanční informace, jelikož komise je má k dispozici pouze částečně, takže nevidíme úplný obrázek. Proto je dobrý důvod přistupovat k tomu vážně. Teď, co se týče nákladu na migranta, tam mám trochu pochybnosti tam vstupuje řada faktorů do hry. Integrace, trestná činnost. Je to prostě široká škála faktorů. V každém případě ale chceme vědět, kolik stojí každý článek řetězu. Čili pokud se ptáte, kolik stojí přijetí v nějakém zařízení, kolik stojí proskoumat eh, žádost o azyl, kolik stojí případně návratová operace. Tam si myslím, že by už se jednalo o zacílenější otázky. A v neposlední řadě náklady na návrat mohou být vysoké, ale v rámci celého řetězce je návrat úplně stejně tak důležitým faktorem jako přijímání uprchlíků. Veřejná podpora nebo podpora veřejnosti pro přijímání velkého množství uprchlíků bude také odvislá od účinnosti návratové politiky. Je to vždy propojeno. A v tom je teď problém v Itálii. V Itálii je řada nelegálních migrantů, protože nefunguje návratová politika. A potom ta, ten náklad za toho nelegálního migranta anebo náklad návratové politiky pro mě není tak důležitý jako efektivita návratové politiky. Děkuji. Děkuji, děkuji a tímto se dostáváme ke konci tohoto bodu v pořadu jednání. Děkuji tedy zástupci Evropského účetního dvora, děkuji také spoluspravodajům a dostáváme se tedy k dalšímu bodu pořadu jednání. Máme tady zprávu od pana Flanagena to znamená, jde o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích a hned pa, dávám slovo panu Flanagenovi. Prosím, máte slovo. Eh, thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Společný podnik založený, pro průmysl založený na biotechnologiích byl založen pro implementaci této iniciativy a má provádět partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Je tam zastoupena Evropská unie, zastoupena komisí a konsorcium těchto průmyslů. Evropská unie měla přispět 975 miliony a BIC mělo přispět trojnásobnou částkou, především 2,73 miliard. Nicméně objevil se problém v tom, že jednotlivé firmy v rámci BIC eh, se moc nechystají přispívat do obecného fondu, když některé tyto příspěvky můžou sponzorovat jejich konkurenty, ale přispěli by v rámci individuálních projektů, o které mají zájem. V rámci stávající právní úpravy to ale není možné. Takže tady napravujeme tuto anomálii a prostě je to zcela jasné. Měli bychom podpořit v tomto Evropskou komisi. Děkuji. Um paní předsedající Kolega eh, Flanagan představil a popsal problém ve vnitřním finančním mechanismu podniku BBI, který se snaží řešit eh, nařízení komise. Já jsem zpravodajem eh, pro hlavní zprávu ve výboru ITRE, Vyslechl jsem poměrně hodně názorů a připomínek nejrůznějších subjektů a podobně jako pan zpravodaj ve výboru cont jsem dospěl k závěru, že navrhovaná úprava Eh, nařízení nejlepší možnou alternativou pro řešení eh, té stávající situace. Pokud zpráva bude schválena plenárním zasedáním a eh, navrhované změny projdou i radou, změní se forma finančního příspěvku, ehm, který je soukromý sektor povinen platit z plateb takzvaně na úrovni programu. Ta dosavadní zkušenost je velmi tristní, je to 1 milion eur ze předpokládaných 182 milionů do roku 2024. Pokud navrhnou změnu odsouhlasíme, a já jsem po zvážení všech okolností zastáncem tohoto, eh, budeme muset o to pozorněji zkoumat eh, finanční chování podniků v rámci procedury eh, rozpočtového absolutoria. Eh, je naprosto nutné na závěr zdůraznit, že změna pravidel financování eh, směrem na úroveň projektů je podmíněna tím, že soukromý sektor dostojí všem svým závazkům ve výši 100 vyplývajících z toho původního nařízení. Náš výbor bude jednoznačně tím prvním, kdo bude muset kontrolovat, že změna skutečně vedla ke změně chování soukromého sektoru v tomto společném podniku. A pan Hayes, prosím, máte slovo. Eh, Děkuji. Souhlasím s panem zpravodajem. Máte velkou pravdu, že nový model financování, který navrhuje Evropská komise, si zaslouží podporu. A to z toho důvodu, že umožňuje podnikům více přispívat, protože uvidí výhody na projektové úrovni, zatímco předtím se jednalo o obecnou částku, která nebyla dostatečně čerpána ve prospěch celého společného podniku, protože podniky neviděly dostatečný potenciál a výhodu z toho vyplývající. Nicméně pořád si myslím, že je tady několik problémů, nad kterými bychom se měli zamyslet v této zprávě. Já jsem si přečetl celé rozhodnutí a odůvodnění tohoto rozhodnutí. Za prvé, tento krok je důsledkem spolupráce, konec konců to říkají v tomto rozhodnutí. Konzultovali to s malými, středními i většími podniky. A já si myslím, že bychom se z toho měli poučit. Pokud program nenaplňuje svou kapacitu, především pokud se jedná o společné podniky, tak potom Evropská komise musí spolupracovat. A já myslím, že na to je potřeba se soustředit nejenom v kontextu bioprůmyslu, ale také u ostatních společných podniků. Potřebujeme více spolupráce prostě. To je první věc. Za druhé, pokud to funguje a podniky budou přispívat více, tak otázka je, co si z toho můžeme vyvodit pro další společné podniky. Já myslím, že to je věc, na kterou bychom se také měli soustředovat. Dochází tady k zásadní změně finan, finančních mechanismu, ale na druhou stranu to může uvolnit potenciál i v jiných oblastech. A já bych rád, aby toto bylo ve zprávě zmíněno a předložím pozněvací návrh. Teď pokud to nebude fungovat, tak se to zase může vrátit k tomuto výboru. A proto si myslím, že je absolutně nezbytné, aby společné podniky reflektovaly důsledky změn, této změny ve své výroční zprávě, což se dostane do tohoto výboru. Já jsem to měl na starosti v loni, bude se to dělat i příští rok, předpokládám. A když komentujeme tuto zprávu, tak bychom také měli zmínit, že i společné podniky musí sami uvést, jaké výhody v tomto vidí, jak to pro ně fungovalo a jakou přidanou hodnotu to přineslo evropským občanům a daňovým poplatníkům. To jsou věci, na které bychom měli upozornit nyní, a potřebujeme k tomu plnější dokumentace, až budeme provádět plné hodnocení společných podniků. To jsou tedy věci, které bych rád ve zprávě viděl. Předložím v tomto smyslu pozněvací návrhy a budu se těšit na spolupráci s panem Flanaganem. Pokud přistoupíme na tuto změnu, a já souhlasím se zpravodajem, že je to prostě jasné, že to potřebujeme, tak to bude mít své dopady. Je potřeba, aby to přineslo něco pozitivního a je potřeba zkontrolovat, že to přineslo něco pozitivního. Děkuji. Jenom velice stručně. Chci souhlasit se spravodajem a stínovými spravodají, že musíme schválit tento nový návrh, protože podle stávajícího právního rámce je velice těžké, aby eh, členové BIC naplňovali své povinnosti. A jsem tedy velice ráda, že tady máme obecný přehled o situaci. Děkuji mnohokrát za to. A souhlasím se s pravodajem v tom, že ty změny, které navrhuje Evropská komise, povedou k větší flexibilitě a financování z jiných fondů, nejen z rozpočtu Evropské unie. Děkuji za to. Franka, bitte. Pan Salafranka. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě bedlivě naslouchal té analýze pana zpravodaje, nicméně ta skutečnost těch eh, eh, řešení těchto průmyslových podniků, a samozřejmě víme, na základě jakého nařízení z roku 2014 to všechno vzniklo, tak v podstatě tyto výsledky nám pouze ukazují, že to prostě jednoduše nefunguje. Jedna z podmínek, eh, které vychází z těchto nařízení, je to, že tyto společné podniky by v podstatě přispívaly 182 miliony, ale bohužel ten příspěvek v tuto chvíli činí pouze 1 milion. To znamená, že tady v tuto chvíli, jak si to vypadá, že ta účast v podstatě není taková, jak se očekávalo a kromě toho komise v podstatě eh, se rozhodla, že také nebude eh, se spoluúčastnit těmi 70 miliony. A já si myslím, paní předsedkyně, abychom se podívali na to, proč to tedy proč to nefunguje. Proč tyto společné podniky pro průmysl jednoduše nefungují? Protože eh, ten účel tohoto nařízení nebyl splněn a v tomto smyslu, nebo to, co ve mně vzbuzuje obavy tohoto návrhu, je to, že v podstatě tady mám takový dojem, že to, o co nám tady jde, v podstatě je jak prominout těm společným podnikům pro průmyslu ten příspěvek, který byl jak se stanoví, na 182 milionů. A v podstatě teďka vypadá, že tady to všechno bude děláno a la carte pro jednotlivé podniky. To znamená, že ten, kdo bude chtít, jak se, eh, se účastnit nějakého projektu, tak bude se účastnit, jiného projektu se nebude účastnit, nevím. Já jak si neříkám ne tomu návrhu pana zpravodaje, nicméně já bych chtěl vědět, proč to nefungovalo. Proč to nezafungovalo, to, co je v nařízení a zdali tedy tady může můžeme tento nařízení pozměnit takým způsobem, aby to fungovalo. A poté také se ptám komise, zdali nám tady může říct, jaké důsledky toto v podstatě nesplnění účelu tohoto nařízení má. Jaké důsledky to má? Dá se to nějakým způsobem také vypočítat? A já nevím, paní předsedkyně, zdali s touto změnou nařízení se nám podaří tatě podpořit pouze ty velké podniky v projektech a la carte, anebo ne. Jednoduše vidíme, že to nefungovalo a já se ptám, zdali by tady změna nařízení mohla být opravdovým řešením, tak aby ty podniky, které jsou součástí tohoto konsorcia, mohly i nějakým způsobem eh, fungovat efektivněji. Ale já chci vědět, zdali tento nový postup, zdali tato změna nařízení Eh, jak si pro tento společný podnik ještě znamená to, tu společnou, ten společný příspěvek ve výši 182 milionů. Já chci pouze upozornit na to, že za půl hodiny přijdou eh, členové eh, výboru Envy. Mám ještě další pořad jednání na pořadu jednání. To znamená, že chci, abychom tady všichni hovořili opravdu co nejstručněji. Pan Hej se ještě přihlásil slovo. Máte slovo. Uh, Madam Chair. When I was reading the original Commission report, there was no impact. Uh, já si myslím, že komise musí vysvětlit jednu věc. Vzhledem k tomu, o kolik peněz se jedná, proč nenavrhli hodnocení dopadu? Myslím si, že musí poskytnout širší vysvětlení, vzhledem k tomu, o jakou částku se jednalo. A slovo má paní Fantegy z eh, DG Výzkum a já doufám, že stručně odpoví a zodpoví všechny otázky. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát, paní, paní předsedkyně. Přeji všem dobré dopoledne. Tato iniciativa se dostala zhruba do poloviny svého období. Pákové období, eh, efekty do roku 2016 už jsme spočítali, je to 2,6. Jinými slovy, jedno euro z veřejného rozpočtu odpovídá 2,6 euro soukromých peněz. To už se blíží tomu očekávanému pákovému efektu této iniciativy, který jsme nastavili na 2,8. A je to nejvyšší pákový efekt u všech těchto společných podniků v rámci Horizontu 2020 ukazuje to, že soukromý sektor se do toho skutečně zapojuje. Umožnit přispívat do jednotlivých projektů, to ještě navýší pákový efekt a navýší to investice do růstu a vytváření pracovních míst, které přispějí k tomu přechodu eh, ke společnosti nezávislé na ropě. Evropská komise zatím pozastavila 70 milionů euro příspěvku Evropské unie, abychom chránili zájmy finanční Evropské unie. Čekáme tedy na tuto změnu a děkujeme panu Flanaganovi za pozitivní stanovisko, které je pro tuto iniciativu zásadní. Evropská komise pozorně dohlíží na to, jak finančně přispívá průmysl. A díky tomuto, díky této novele pravděpodobně se pákový efekt ještě navýší oproti stávající situaci. Teď, co se týče velkých průmyslových hráčů, tak eh, příspěvek malým a středním podnikům je 120 milionů, což je zhruba 30 příspěvku EU, což je výše, než byl cíl u horizontu 2020. Doufám, že se tím odpověděla na vaši otázku. Děkuji. Já musím opravdu pokračovat. Pan Flanagan ještě nakonec. Uh, thank you for your... Děkuji za vaše příspěvky. Člověk se musí podívat, kam skáče. Teď po nás chcete, abychom skočili. Já jsem si vyslechl vaše příspěvky. Ano, máte pravdu, že je to v podstatě poprvé, co jsme se takto veřejně shodli. Vy děláte svou práci řádně a pořádně. Do zítřka do dvou hodin máme termín na pozněvací návrhy, na které se budu těšit a budu s vámi na nich pracovat. Děkuji. 4. září se tomuto tématu budeme věnovat opět během hlasování, takže prosím, pokud budete mít jakékoliv otázky, tak je pošlete na sekretariát, protože do 4. září chceme opravdu zodpovědět všechny otázky, protože dneska jsme opravdu pod extrémním časovým tlakem, takže já vám děkuji a tímto se dostáváme k dalšímu eh, bodu pořadu jednání a jde o efektivnost a účinnost, účelnost činnosti Evropského úřadu pro výběr personálu týkajících se výběru zaměstnanců. Takže jde o EPSO a já v tuto chvíli zde vítám pana Barfielda, ředitele úřadu EPSO a chceme vám dát eh, možnost to říct nám, co se zlepšilo. Eh, samozřejmě víme, že končí i váš eh, mandát a na začátku vašeho mandátu jsme vás zatížili opravdu velmi špatnou zprávou a teď chceme vědět, co se vám podařilo dosáhnout, co se vám podařilo dosáhnout, jak si stojíte v tuto chvíli. Děkuji mnohokrát. A děkuji také za tuto příležitost. Doufám, že se mě podaří ukázat, že během posledních deseti let jsme měli velké výsledky. Naplnili jsme přitom doporučení auditu účetního dvora, které navrhovalo určitá opatření v rámci zvýšení efektivity práce EPSO. Takže EPSO se opravdu zásadně změnilo a soustředili jsme se v té transformaci na čtyři oblasti, podle toho, jak to doporučoval účetní dvůr. Za prvé, jak plánujeme potřeby, jak zvýšíme efektivitu a účinnost, jak zlepšíme samotné testování a profesionalitu výběrových řízení a jak zajistíme, aby se do investic dostali co nejkvalifikovanější lidi a zároveň, aby pracovní síla byla různorodá. konzistentní metodiku a včasně nebyly komunikovány metody potřeby pracovních sil. A právě proto jsme zavedli strategické plánování lidských zdrojů mezi institucemi. Není to dokonalé, ale slušně to funguje. A následně se nám podařilo trochu vyrovnat poptávku a nabídku a nové nábory do evropských institucí. Kromě toho také máme roční cykly těchto výběrových řízení, protože řada těchto potřeb se opakuje a následně chceme-li naplnit potřeby institucí, tak v podstatě chceme, aby to bylo skoro jako běžící pás, ze kterého vždy vypadne ve správnou chvíli správný počet lidí se správným profilem. Takže teď máme tříleté cykly strategického plánování. Ty se připravují každý rok, při, uspůsobují každý rok, tak aby to všechno lépe fungovalo. Tady vidíte, jak to funguje v praxi. Máme tři cykly takovýchto výběrových řízení, které od roku 2010 mají pevný harmonogram. A následně také je nás daleko více vidět jako a, náborovou organizaci. Čili na jaře máme administrátory, v létě máme jazykové pracovníky a na konci roku asistenty. To jsou ta výběrová řízení. A do mezer dáváme celou řadu výběrových řízení pro odborníky. To je první věc. Druhé doporučení bylo, že je potřeba zkrátit délku výběrového řízení. Ano, bylo příliš dlouhé, dalo by se to ještě zkrátit. Na druhou stranu, jakožto zaměstnavatel ve veřejné správě musíme naplnit celou řadu povinností. Musíme ke všem přístupovat spravedlivě, musíme se rozhodnout správně, protože velmi často to je práce na doživotí. V některých případech se nám to podařilo zkrátit o 60 Já myslím, že oproti situaci před rokem 2009 to vypadá daleko lépe. Tehdy takovéto výběrové řízení trvalo víceméně dva roky. A na konci laureáti měli víceméně 50% šanci, že dostanou práci. A i to umístění do práce někdy mohlo trvat roky. Takže změnili jsme výběrový proces tak, abychom to zkrátili ze dvou let na círka 9 až 12 měsíců. A následně v rámci institucí jsme zásadně reformovali nábor tak, těchto kandidátů tak, aby byl rychlejší a transparentnější. Ale chceme to zlepšit ještě dále. 5. ledna jsme zavedli radikální změnu výběru dočasných pracovníků, kteří v některých institucích tvoří velkou část pracovní síly. Především to platí pro Evropskou komisi. Tento systém je daleko hospodárnější a rychlejší než ten předchozí. Naposledy, když jsme to zkontrolovali, tak 39 tisíc lidí a, se přihlásilo, museli jsme je Školy 10 tisíc prošlo a pouze pár set z nich dostalo práci. To zrovna není hospodárný systém. Tento nový systém je výrazně lepší. Teď v podstatě máme neustále možnost pro lidi vyjádřit zájem, ne ale netestujeme každého, máme určitý nástroj, v rámci kterého ten, kdo potřebuje lidi, si projde veškerými přihláškami a vytvoří si užší výběr lidí, na pohovor. A potom budeme testovat pouze ty lidi a následně půjdou na pohovor a dostanou práci. Každý, kdo projde tímto testem, už nebude muset znova ten test dělat a to skóre jim zůstane platné 10 let. A pokud neuspějí, tak nemůžou na následujících 6 měsíců se znova přihlásit. Takže ten počet lidí, kteří se budou testovat, bude daleko menší, protože už budou lidi otestovaní. Nebude to tedy trvat rok nebo dva, než otestujeme 30 tisíc lidí. Teď to v podstatě jsme schopni udělat za dva a tři měsíce a najmout někoho na smlouvu na dobu určitou, což je obrovské zlepšení a zhospodárnění celého procesu. Učetní dvor nás kritizoval, že jsme nevybrali všechny lidi, které jsme měli a v tom měl učetní dvor pravdu. Když jsem začal pracovat pro EPSO, tak jsme v podstatě poskytli pouze 61% úspěšných kandidátů a to po dvouletém výběrovém řízení. Tady vidíte, jak tento strategický program zásadně zlepšil tyto výsledky. A do roku 2016 už jsme byli schopni poskytnout 99,7 cílové částky. A ten, ten cíl byl 120 identifikovaných potřeb. Jinými slovy, tedy instituce si mohou vybrat veškeré lidi, které potřebují. A také jsme přesvědčili tyto instituce, že občas by se měli vzdát toho systému, kterému se říkalo flagging, a že si v podstatě e, zarezervovali pracovníka na rok pro instituci, ve které nechtěl pracovat. Teď jsme vytvořili rovnější podmínky a že lidé, kteří nejsou jenom nutně v Bruselu, se můžou přihlásit na pracovní místo, které na které se hodí. Teď zeměpisná vyváženost. Já vím, že nemůžeme vyřešit veškeré problémy, protože hospodářská úroveň je v Evropské unii různá na různých místech. Ale přesto jsme se snažili přilákat kandidáty z celé Evropské unie. Situace je poměrně komplexní, ale když se podíváte na pravou stranu, kdy to jsou lidi, kteří už skutečně jsou na bráni, tak čím tmavší, tak tím vlastně více tam jsou zastoupeni. Ta tmavě modrá znamená, že jsou přezastoupeni a ta tmavě oranžová znamená, že jsou do, nedostatečně zastoupeni. Teď Chorvatsko, to je přístupová země. Belgie, tady jsou instituce. Malta to je nejmenší členský stát populaci, ale stejně musíme nabírat lidi, takže potom jich bude pochopitelně disproporčně více, třeba mezi jazykovými pracovníky. A, a Spojené království tam ty důvody nemusím úplně vysvětlovat. Ale v podstatě je to daleko vyváženější, než bychom si bývali představili. My jsme nechtěli jenom naplnit ty požadavky. Chtěli jsme udělat daleko více. Je úplně jednak dobrý máte výběrový proces, pokud nepřitáhnete dobré kandidáty a pokud nejste atraktivní zaměstnavatel, tak to nebude k ničemu. Proto jsme se rozhodli, že vytvoříme novou značku, a tak, abychom byli považováni za nejlepšího zaměstnavatele pro talentované osoby. V podstatě v roce 2010 ve většině členských států naši značku nikdo neznal. Do roku 2016, teď v podstatě jsme na 15. místě v největším barometru pro absolventy v Evropě. A co se týče veřejného sektoru, tak tam jsme v Evropě jednička. A to si myslím, že je poměrně dobrý výsledek. Když se podíváte na ty hlavní zaměstnavatele, eh, tak nejsme na špatném místě. Jinými slovy, tedy si ti nejlepší absolventi uvažují o své kariéře do budoucnosti, tak se zamýšlejí nad evropskými institucemi. A nečekáme na to, až k nám přijdou ti kandidáti, ale samozřejmě také se snažíme být přítomni i v sociálních médiích, s tím, že máme na univerzitách v Evropské unii celkově 120 lidí, kteří se snaží získat kandidáty a plus máme další pracovníky, který je, kteří informují o jejich práci. A potom nás také kritizovali, že nemáme dostatek manažerských informací, které nejsou spolehlivé. To zase byla pravda. Teď máme celou řadu KPI k, ke všem oblastem aktivity, tak abychom se mohli rozhodovat podle dat a zajistili dosažení cílů. A další důležitá věc pro vás. Tady jsme si dívali, kolik nás stojí úspěšný kandidát. Měli jsme zadanou vnější studii, která se zabývala srovnáním nákladů na nábor v mezinárodních institucích, takže jsme se srovnávali s OSN, se Světovou bankou a podobně. Už tehdy jsme byli poměrně levní ve srovnání s průměrem. Tam to bylo 40 tisíc euro v těch mezinárodních organizacích. Ale snažili jsme se to ještě zlepšit. A to tím, že jsme zajistili spolupráci mezi institucemi. A meziinstituční povaha EPSO vlastně snižuje náklad o třetinu. A teď jsme zjistili, že jsme schopni segmentovat tyto náklady podle toho, jaké výběrové řízení jde. A jde to o 2,6 tisíc euro na eh, cyklus AST 13 tisíc to je na AD. Tyto náklady se ale v reálných číslech nezvýšily od roku 2002, takže to můžeme srovnat s běžnými náklady na plnou zaměstnanost, které jsou zhruba 5,5 milionu euro na základě 35, 35 leté kariéry. A tam si myslím, že 13 tisíc euro je poměrně malá investice do toho, abychom zajistili, že jsme nabrali tu správnou osobu. Jako ředitel EPSO na, druhém, na konci druhého funkčního období chci zdůraznit ty problémy, kterým čelíme. A jsou to výzvy poměrně důležité pro všechny instituce. Za prvé, stárnoucí populace. Baby boomři jdou do důchodu. V komisi zhruba jedna třetina během tohoto desetiletí odejde do důchodu v parlamentu, je to polovina. Takže nebudeme mít dostatek lidí. Ale teď důležité je, že mileniálové v podstatě přicházejí a jejich očekávání od toho, co je to práce a zaměstnání, se úplně liší. Oni nechtějí nutně práce na celou život, anebo práci jenom pro jednu organizaci. Fungují jinak a chtějí také jiné věci, mají jiné požadavky. Důležité je, a to je pro nás dobré, že chtějí, aby jejich práce byla smysluplná. A tady můžeme mnohé nabídnout. Říct prostě, přijďte pracovat pro EU, můžete osobně přispět k budoucnosti Evropy. To si myslím, že je velmi dobré ESO pro nás. Profesionální rozvoj, kariérní rozvoj, způsob práce v institucích, používání technologií, to jsou věci, které jsou možná pro ně trochu méně atraktivní. Takže stále více vidíme a v některých zemích jsou daleko tvrdší podmínky ve, ve snaze získat se ty nejlepší, ty nejlepší lidi. V některých členských státech je v podstatě plná zaměstnanost a následně je velmi těžké přetáhnout lidi sem. A kromě toho se také od nás očekává, abychom reflektovali různorodost populace, které sloužíme. A aby také ta různorodost byla i v oblasti smýšlení. A v budoucnosti nás tady očekávají velké změny. A v neposlední řadě chci říci, že přestože Zdaleka všechno není dokonalé a jsou tady velké rezervy a čeká nás ještě hodně práce. Přesto se nám podařilo, abychom se etablovali jako centrum dokonalosti ve své oblasti tím, že jsme spolupracovali s členskými státy a s dalšími institucemi v celém světě a vytvořili jsme zvláštní zájmovou skupinu pro veškeré organizace zabývající se náborem do veřejného sektoru. Snažíme se sdílet zkušenosti a dokonce jsme za to dostali uznání. Na kulatém stolu OSN jsme dostali první cenu za inovaci a příklady osvědčené praxe. A tři instituce se dostaly do první čtyřky v, Randstat, v ceně Randstatu 2015 jakožto nejatraktivnější zaměstnavatel v Belgii. Takže doufám, paní předsedkyně, že uvidíte, že jsme brali vážně to, co po nás chtěl účetní dvůr a že jsme také brali vážně i do určité míry ospravedlněnou kritiku, kterou EPSO eh, obdrželo a myslím si, že teď poskytujeme výrazně lepší službu institucím a že jsme i lepší tváří Evropské unie pro občany, které velmi často eh, se dostanou do kontaktu s institucemi právě s EPSem a ať už, vyhra, eh, ať už uspějí nebo neuspějí, tak snad budou mít pocit, že, budou, že s nimi bylo zacházeno férově. Ale pokud chceme mít dobrou státní zprávu v Evropě, tak musíme neustále měnit své procesy a to znamená, že dále musíme zlepšit celý proces výběrový a zkrátit to výběrové řízení, protože tady stále ještě máme určité rezervy. Děkuji. Děkuji, děkuji. Musím říct, že to na mě opravdu udělalo dojem. Paní Ayala Samir se přihlásila o slovo. Prosím, máte slovo. Děkuji. V první řadě, v první řadě chci poděkovat za tuto prezentaci, která opravdu odpovídá těm eh, doporučením Evropského účetního dvora ve své zvláštní zprávě z roku 2009. Já děkuji opravdu v tuto chvíli pana, panu Bierfieldovi za to, jakým způsobem se s tím vším popasoval. Eh, děkuji také za to, že se z něho stal opravdu profesionál, moderní profesionál v oblasti náboru. Chtěla jsem se zeptat, teď v souvislosti s tím, co můžeme v podstatě nazvat takovým jaksi vesmírem evropského personálu. Chci, chci vědět, zdali jste identifikovali nějaké klíčové aspekty, které jsou zcela zásadní pro jednotlivé instituce. Jestli eh, byste tady mohli hovořit o některých těch specifikách, nebo zdali jste eh, byli schopni zjistit, že existují jaksi atraktivnější místa, nebo zdali eh, ty instituce jsou jedna atraktivnější než druhá, nebo jakým způsobem v podstatě v tuto chvíli nebo do jaké míry jsou jednotlivé instituce i v rámci náboru atraktivní či neatraktivní pro žadatele. Dále vztah EPSA a mezinárodních a národních eh, expertů a odborníků, protože samozřejmě nám jde o národní odborníky a také eh, je stále důležitější a důležitější celý systém stáží, stáží eh, na úrovni národní a evropské. A také poté samozřejmě ještě stipendisté, stipendisté, kteří v podstatě či stážisté, kteří nedostávají odměnu žádnou finanční, nepobírají eh, žádný plat a jakým způsobem tedy ta eh, situace vypadá, zdali tady existuje nějaký jaksi už v tuto chvíli lepší systém, nebo zdali se vůbec systém stážistů do budoucna zlepší. A teď je další otázka spíše konjunkturálního charakteru, protože má se dočení se zvláštní zprávou z roku 2009 a v tuto chvíli jsme již v roce 2017, tak chci vědět, zdali tedy hospodářská krize měla nějaký nějaké dopady na nábory, protože já si přesně vzpomínám, že v podstatě eh, ta místa eh, minimálně pro španělské občany. Eh, v podstatě ta situace hospodářské krize vedla k tomu, že dříve ne tak atraktivní místa v Evropské unii se po roce 2008 stala opravdu extrémně atraktivní. A také ve chvíli, kdy hovoříme o těch mileniálech, tak eh, jak to u nich vypadá? Protože samozřejmě v různých členských státech eh, to může představovat určitou brzdu, také brzdu pro eh, úroveň, životní úroveň v těch jednotlivých státech. A poté ještě jedna věc, a teď nevím, zda vy se k tomu můžete vyjádřit, protože hovoříte mimo jiné o rozmanitosti, ale chci vědět, zdali máte máte nějakou rovnici či nějaké řešení eh, pro to, zdali nebo myslíte si, zdali v rámci této rozmanitosti budeme otevírat dveře lidem ze třetích států, to znamená lidem eh, s jiným eh, než evropským původem, to znamená například, já nevím, otevíráme dveře lidem z rodin uprchlíků či ne? Eh, protože samozřejmě to už se souvisí s tím eh, problémem, kterému v tuto chvíli čelíme, kterým je stárnutí eh, populace obecně. Pan Salafranka, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já také chci poděkovat eh, samozřejmě eh, předsedovi EPSO za jeho prezentaci, eh, který samozřejmě řídí náborové systémy ve všech institucích, což samozřejmě je velmi složité a komplikované. A já bych rád v tuto chvíli vyzvihnul dva body. Jeden z těch bodů už zmínila paní a já ale chci se na ně podívat z jiného úhlu pohledu. Chci se zeptat, zdali krize, a ne teď hospodářská krize, ale krize evropská, evropského projektu, projektu nějakým způsobem také ovlivnila počet mladých lidí, kteří chtějí se stát součástí evropských institucí. To znamená, zdali tato krize eh, konceptuální nějakým způsobem měla vliv na nábor a jakým způsobem se to tedy odrazilo. Chci vědět, zdali vy jste si všimli, že v rámci této evropské krize v podstatě se snížil zájem o tato místa, anebo eh, ten počet žádostí je víceméně stejný. Eh, hovořil jste také o generačním obnově. Samozřejmě spousta lidí odchází eh, do důchodu. Velmi velká část vlastně našeho personálu odešla nebo odejde do důchodu v blízké době. A jakým způsobem tedy ty nábory fungují? Protože dříve samozřejmě víme, že předtím jsme se hodně více soustředili na zkušenost zkušenosti, zkušenosti i v souvislosti s institucemi a já chci vědět, co vy v tuto chvíli hledáte. Jak by měl vypadat jaksi ideální profil těch žadatelů? Co hledáte, o co nám jde? A poté ještě poslední otázka paní předsedkyně. Velmi často ve chvíli, kdy hovoříme o těch seznamech rezerv, ještě nejsou, jsou, jsou to v podstatě seznamy, které ještě nemohou zajistit to, že v podstatě ty lidé, kteří jsou na těch seznamech, se také někdy eh, na své místo dostanou. To znamená, víme, že celé to výběrové eh, řízení je velmi složité. A ve chvíli, kdy už jsou na tom rezervním seznamu, tak jakým způsobem vlastně my budeme schopni zprůhlednit a zajistit transparentnost těchto seznamů rezerv. Tak, kolegyně, máte slovo. Já se budu snažit hovořit velmi stručně. Hovořil o tom už i Evropský účetní dvůr, ale já bych chtěla vědět, jak se stavíte k jak si i v souvislosti s těmi stážisty k celému tomu systému. E, protože součástí celého toho výběrového řízení by asi bylo, kdybychom v podstatě tady e, upřednostňovali nebo podporovali lidi, kteří už mají určité zkušenosti z našich institucí. Máme tady různé stážisty, ale já teď přesně nevím, jakým způsobem to má dopad na výběrné řízení. To znamená, že i nadále máme opravdu velkou e, řadu jaksi netypických stážistů, kteří vlastně v podstatě vůbec ani neví, jak to celé funguje, je to celé extrémně neprůhledné a já se ptám, zdali vy to hodláte nějakým způsobem zlepšit a zprůhlednit tak, aby to bylo opravdu transparentnější a jasné pro všechny, jak vůbec to všechno funguje. Paní Vyradský, prosím, velmi stručně, prosím vás, tady to půjde. Děkuji, děkuji paní předsedkyně děkuji za tuto zprávu a také za tu přednášku, kterou jsme si právě vyslechli. My jsme si eh, v podstatě vyslechli, že už došlo k určitým zlepšením, nicméně mám teď eh, určité otázky v souvislosti s transparentností celého výběrového řízení. Protože tady velmi často vyvstávají různé otázky nebo zaznívají kritiky, že to je všechno příliš složité, komplexní a velmi netransparentní. A eh, proto se ptám, protože tady velmi důležitým aspektem je právě ta zeměpisná vyváženost, o které jsme hovořili. A vy jste řekla, já jsem se to vždycky snažil samozřejmě srovnávat. Snažil jsem například srovnávat Polsko a Španělsko eh, z Polska vlastně těch žádostí přišlo třikrát méně. A ještě pětkrát méně Poláků bylo vlastně nakonec eh, nabráno. Mhm. To znamená, že tady opravdu dochází k tomu, že některé státy jsou eh, reprezentovány daleko více eh, než jiné eh, například na příkladu Španělska. Já si myslím, že tady by to mělo být zohledňováno více, nebo například, já nevím, vykazují například žadatele z jednotlivých států nějaká, nějaké specifické nedostatky, Eh, souvisí to s vzděláním, s vzdělávacími eh, systémy v těchto jednotlivých státech. Jsou tady totiž tady určité příčiny v jednotlivých členských státech, na které je třeba se podívat. Další bod něco, co musíme opravdu přeskoumat. A já se ptám, jakým způsobem tedy vůbec ti žadatelé odpovídají profilům, které jsou eh, žádány. Eh, funguje to? Funguje to, když něco vypíšete, tak eh, odpovídají na to ti řádní žadatelé? Prosím, kolegyně. pane kolego. Ano, já se pokusím tedy eh, být co nejstručnější. Samozřejmě, abych odpověděl na tu první otázku. EPSO se snaží samozřejmě vyberat lidi pro všechny instituce. To znamená, že my vždy velmi stala jasně hovoříme o té, o těch rolích jednotlivých institucích a o jejich jejich umístění. Samozřejmě některé instituce mají trošičku vyšší společenský profil, jako například Evropský parlament nebo Evropská eh, komise, která i tak může být si trošičku méně atraktivní, ale i tak se jí daří opravdu nabrat ty lidi, které potřebuje. Takže ano, samozřejmě určité instituce mají trošičku větší atraktivitu. Je těžší nabrat lidi eh, do Lucemburska nebo do Bruselu než eh, na jiná místa. E, tudíž my tady samozřejmě občas máme i e, problémy s nabíráním národních e, odborníků, nicméně se k tomu v tuto chvíli nemohu vyjadřovat. Co se týče těch stážistů, tak stážisté, stážisté opravdu představují velmi důležitý, důležitý tý potenciál pro naše e, instituce. To znamená, že máme různé, různé instituce a různé lidi, kteří vlastně tyto stážisty mentorují, navštěvují, říkají jim také, jakým způsobem se můžou žádat o e, pracovní místa. A také samozřejmě se vždy také díváme na ty žadatele e, i z toho úhlu pohledu, zdali tedy už prošli nějakou stáží či ne, anebo se snažíme jim najít nějaké také jaksi konkrétní příslušné místo, které by se jim hodilo i v souvislosti s jejich stáží. To znamená, že my velmi opravdu úzce spolupracujeme se stážisty, protože to jsou opravdu vysoce talentovaní lidé, kteří už prokázali svou motivaci pro práci v institucích. A co se týče finanční krize, tak ta samozřejmě měla obrovský dopad na naší práci. To je zcela jasné. A pořád ten dopad ještě má i tak dlouhou dobu poté. To znamená, že tady samozřejmě E, v podstatě se ten e, zájem hlavně z jižních e, států, to znamená z Řecka, Itálie, Španělska, Portugalska, opravdu zcela zásadně zvýšil a ten eh, zrcadlový jaksi odraz můžete vidět i například ve státech jako Německo, kde v podstatě tady eh, ta, ehm, ta nezaměstnanost je velmi nízká. To znamená, že jak si přitáhnout lidi z eh, těchto zemí je samozřejmě daleko složitější než ze zemí, kde ta nezaměstnanost je daleko vyšší. Také samozřejmě to souvisí s se základním mzdou absolventů vysokých škol například eh, najít někoho z Dánska je opravdu extrémně, extrémně těžké a to i z toho důvodu, že tady, eh, že v Dánsku vlastně ti vysokoškolští absolventi mají opravdu velmi vysoké příjmy, jde také ale samozřejmě i o kvalitu života, protože v některých členských státech je ta kvalita života opravdu velmi vysoká, to znamená, že eh, jak si nějakým způsobem vytáhnout ty lidi z těchto států je samozřejmě těžké. Brusel i v souvislosti s teroristickými útoky z minulosti minulosti eh, je místem, kam je složité, jak si dostat eh, nové pracovní síly, takže to v každém případě hraje roli. Ano, chceme, aby tady mm, byl podporován princip eh, rozmanitosti. To znamená, chci říci, že ti žadatelé do různých výběrových řízení pocházejí opravdu z velmi e, různorodých oblastí, mají různý původ, různé vzdělání. E, jsou to tedy velmi rozmanití lidé, ale ne dostatečně ještě rozmanití. My se snažíme e, dosáhnout nějakým způsobem i na lidi, kteří pocházejí z národnostních menšin. Nicméně samozřejmě tady je ta překážka, která, e, která spočívá v tom, že prostě nemají evropský pás Uh, takže to je problém, ale my se snažíme, snažíme je oslovovat, snažíme se oslovovat také e, lidi s, e, s postižením, protože ti jsou také ještě velmi nízce zastoupeni v našich institucích, ale to samozřejmě vyžaduje specifické snahy. E, co se týče Eh, co se týče jaksi toho ideologického problému, který vy jste zmínil, to znamená, že by tady jaksi lidi byli ovlivněni nějakou ideologickou krizí v souvislosti s evropským projektem eh, my chceme v podstatě těm lidem dokázat, že toto je skvělá příležitost, jak mohou přispět vlastně k evropskému eh, projektu. To znamená, že chceme jim v podstatě dát celé jasně najevo, že jejich příspěvek může mít opravdu velmi pozitivní dopad Samozřejmě, ale teďka ty eh, starší eh, multiple choice testy, které se používaly, už v podstatě nejsou, eh, nejsou dostatečné. To znamená, že my tady jednoduše nemůžeme vycházet z toho, z čeho jsme vycházeli v minulosti. To znamená, že tady v bublině a splňovat nějaké multiple choice testy. To znamená, že my tady v rámci toho výběrového řízení se díváme hodně na motivaci, na schopnost porozumění. To znamená, že testujeme motivaci u těch lidí, kteří k nám přicházejí na výběrová řízení. A my jsme si jistí, že v tuto chvíli se nám opravdu daří získávat motivované lidi. E, kromě toho máme studii, která v podstatě prokazuje nebo je důkazem e, toho, že od roku 2010 rozhodně se motivace žadatelů rozhodně nesnížila. Co se týče těch e, rezervních seznamů, tak tady si myslím, že se nám podařilo opravdu ten systém zlepšit. To znamená, že my jsme i délku těch seznamů v podstatě přizpůsobili volným pracovním místům. Všechna, všechna místa jsou, volná místa jsou zveřejňována elektronicky. Eh, dřív vy jste se museli s někým znát z té instituce, aby se podíval do nějakého seznamu. A v tuto chvíli je to opravdu daleko průhlednější. Samozřejmě v tuto chvíli můžeme říci, že i tak eh, v tuto chvíli ten systém samozřejmě může být ještě zlepšen, ale v souvislosti s tou situací z minulosti se ta situace opravdu celá zásadně zlepšila. Co se týče eh, těch stážistů a jejich jaksi následků, řádného eh, zaměstnání. Ano, o tom už jsem eh, hovořil. Já si myslím, že stážisté by také měli být placeni v každém případě. Měly by existovat tedy žádné programy pro tyto lidi. My v každém případě s nimi velmi úzce spolupracujeme. Co ale vidíme také v jiných organizacích na mezinárodní úrovni, je daleko specifičtější vztah eh, s těmito stážisty. To znamená, že oni vlastně tvoří v podstatě takový půl talentu prostě stvoří tu, ten potenciál, eh, ze kterého lze mm, čerpat. Hm, to znamená, že eh, v tuto chvíli u nás to funguje tak, že ve chvíli, kdy jim skončí stáž, tak se musí podat žádost, ale myslím si, že v tuto chvíli to tedy ještě zachází nad rámec našich pravomocí, ale vidíme, že vlastně velmi často u těch eh, žadatelů je ta úspěšnost ve výběrovém eh, řízení vyšší, když už mají zkušenost eh, s prací pro nějakou evropskou instituci. To znamená, že mají určitou vášeň, motivaci pro to, aby zůstali v Evropské agentury. A dále snažíme se opravdu být co nejtransparentnější v každé jednotlivé fázi výběrového řízení. To znamená, všechno, všechno zveřejňujeme, všichni vědí přesně, kolik bodů dostali, všichni vědí přesně, jakým způsobem způsobem tedy byli ohodnoceni. To znamená, eh, tam nedostávají pouze body, ale i připomínky, komentáře k tomu svému eh, výkonu a díky tomu se nám podařilo také hodně snížit frustraci těch žadatelů. Eh, samozřejmě, že tady máme určité problémy s kandidáty z jednotlivých členských států. To znamená, ano, máme tady problém s kvalitními kandidáty z Polska, nevíme přesně proč. Nicméně snažíme se v tuto chvíli na to podívat eh, s polskými úřady. Na podzim budeme eh, organizovat seminář vlastně eh, se zástupci členských států Irska, Dánska, Německa, Švédska, České republiky a Polska, což jsou zástupci států, u níž právě čelíme tomuto problému nedostatečného množství kvalitních kandidátů a chceme si, jak si s nimi sednout a podívat se na specifika všech těchto států a a zamyslet se nad tím, jakým způsobem bychom eh, mohli vlastně přitáhnout lidi z těchto členských eh, států. To znamená, že my v rozhodně chceme eh, s nimi spolupracovat, chceme sem dostat řádné počty ze všech členských států, tak abychom zajistili tu zeměpisnou vyváženost. Děkuji, děkuji, děkuji mnohokrát udělal se na mě opravdu dojem Eh, těch úspěchů je opravdu velmi mnoho a samozřejmě, že to musí pokračovat i dál. Ve chvíli, kdyby docházelo k nějakým nedostatkům, no tak je musíme řešit. EPSO zcela jasně také ukazuje, poukazuje na to, že ta doporučení z roku 2009 ještě musí být